lidských práv, tak aby se mohly, mohla probrat další práce a další kroky na podporu aktivistů LGTB. Vielen Dank, Herr Kommissar. Mnohokrát děkujeme komisaři Kalasovi. Máme zde šest návrhů usnesení, rozprava je ukončena a hlasovat se bude nyní. Nejdříve budeme hlasovat o sedmi návrzích um, usnesení o střetech na hranicích mezi Tajskem a Kambodžoj, Kambodžou. A takže můžeme hlasovat uh, o společném návrhu usnesení pro, proti. Zdrželi se. A tímto je toto usnesení jednohlasně přijato. Nyní se dostáváme k usnesení o Jemenu, odsuzování nezletilých pachatelů k trestu smrti, zejména případ Mohamada Tahira Tabita Samuna. A je zde společný návrh usnesení, kromě šesti návrhů usnesení. Máme zde některé pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? zdrželi se rovněž přijato. Nyní oddělené hlasování o odstavci 1, kdo je pro původní text, proti, zdrželi se a jeden se zdržel, takže schváleno. Nyní hlasujeme o pozměvacím návrhu jedna zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme ke konečnému hlasování o textu, jak byl pozměněn. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A tímto je toto usnesení rovněž přijato. A dostáváme se k poslednímu usnesení o Ugandě, o vraždě Davida Kata. Zde máme také společný návrh usnesení. Nejdříve budeme hlasovat o odstavci 6. Je to oddělené hlasování. A první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tato část je přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Druhá část je rovněž schválena. Dostáváme se k oddělenému hlasování odstavec 8, kde pro, proti, zdrželi se, rovněž přijato. Dostáváme se eh, k odstavci 12 původního textu. Eh, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, Eh, zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se ke konečnému hlasování. O pozměněném textu hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Usnesení je schváleno bez hlasů proti, jeden se zdržel. Ještě sdělení od rády jsem obdržel eh, stanovisko v prvním čtení. Ehm, název bude eh, zapsán v zápise. Lhůta tří měsíců parlamentu začíná od zítřka. 18. února 2011. Zápis z té